vnitřní trh ehm, ehm, využil příležitosti se nevyslobit proti e, aktu přenesené pravomoci. Bylo to zveřejněno 27. dubna 2016. Nebyly podány námitky během 24 hodin. Podle článku 105 odstavce 6 pořadu jednání e, je to považováno za přijeté. Ehm, Zítra 10. května eh, bude tento text zveřejněn. Eh, byla předložena eh,